I also take my seat, President. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Mm, zahajuji e, naše zasedání, které bylo přerušeno 11. listopadu 2010. A 11. listopadu ve čtvrtek eh, mm, z tohoto eh, dne jste dostali zápis, nevidím, že by byly připomínky, takže zápis je odsouhlasen. Dovolte, abych vám přinesla následující informace. Eh, chtěl bych uvítat informaci o propuštění paní doktorky Acan Suči, eh, eh, která vede barmskou opozici, byla propuštěna z domácího vězení a vlastně ona je, první laureátkou Sacharovy ceny, ale bohužel nemohla ji posud převzít osobně. Chci vás také informovat, že jsem již napsal Aung San Suu Kyi, abych ji pozval, aby se dostavila do Evropského parlamentu na některou, na některou z plenárek, na některé z plenárních zasedání. 25. listopadu E, to je Mezinárodní den OSN pro eliminaci e, násilí na ženách. Poprvé vlastně před 11 lety se slavil tento den všude po světě. Mnoho žen pořád ještě je předmětem e, domácího násilí, ponižování, znásilňování a především některé regiony jsou tím nevyhlasné. Eh, eh, asi například 8 tisíc dívek je předmětem eh, té ženské obřízky, což je barbarský rituál a já bych chtěl apelovat na kolegy, aby mm, vyjádřili to, že jsou proti. Já chci zdůraznit, že mnoho, mnoho let Evropský parlament Eh, volá potom, aby hm, fyzické a násilí a psychické násilí na ženách eh, se eh, eliminovalo. Dále španělské orgány mě informovali, že pan Ramon Chareugi Atondo byl nahrazen paní Maria Iriguen Perez a to k 16. listopadu 2010. Dovolte, abych přivítal novou kolegyni a také zároveň musím připomenout, že podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu eh, nový člen eh, se stane tedy plnohodnotným členem, jakmile byly mm, mm, potvrzeny, bylo potvrzeno jeho jmenování a nebyly vzneseny žádné efektivní námitky a e, poté tedy může plnohodnotně zasedat v Evropském parlamentu a v případných orgánech a uplatňovat veškerá svá z toho plynoucí práva. Také vás musím informovat, že pan Claudio Ciprian Tanasescu Eh, se stal členem eh, mm, mm, skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a to od 15. listopadu 2010. Eh, rovněž s potěšením vás informuji, že pan Pino Arlaki se stal členem stejné tedy frakce mm, skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů a to počínaje 18. listopadem 2010 a mm, podpis aktů, které byly přijaty v rámci běžného legislativního postupu. Zde vás musím informovat, že spolu s předsedou rady ve středu podepíši 14 aktů přijatých podle běžného legislativního postupu v souladu s parlamentem 74 jednacího řádu parlamentu a názvy těchto legislativních aktů budou zveřejněny v zápisu ze zasedání. Jejich názvy máte k dispozici a můžete se kdykoliv do nich podívat podívat a nahlédnout, co bylo podepsáno. A nyní eh, změny programu. Program byl přijat 18. listopadu podle eh, pravidla 177 jednacího řádu a obdrželi jste návrh programu a podíváme se na to den po dni. Začneme pondělkem. Politické skupiny navrhují, aby rozprava o zprávě pana Berlinguera o občanskoprávních, obchodních, rodinných a soukromoprávních aspektech akčního plánu, kterým se provádí stokholmský program, tak aby tato zpráva byla eh, vypuštěna z programu eh, a v tom smyslu, že o zprávě se bude pouze hlasovat bez rozpravy, a to zítra. Jinými slovy, zpráva zůstává na programu, ano, ale bude se o ní pouze hlasovat bez jakékoliv rozpravy. Ještě jednou opakuji, politické skupiny, všechny politické skupiny předložily tento návrh. A změna je tímto odsouhlasena. Eh, ohledně úterka žádné změny se nenavrhují. Pane Šulci, máte slovo. Prezident für... Pane předsedo, na úderý říká pořád jednání, že tam je šest zpráv kolegyně, Ma- kolegyně Matera, mluvá se pan Šult, o využívání, o mobilizaci fondů pro přizpůsobení se globalizaci pro Nizozemsko. Já se k tomu